Ja, ich glaube, wir können... Äh, Myslím, že můžeme pomalu začít. Dnes máme výměnu názorů s panem Marcinem Korolcem. My ho známe jakožto bývalého ministra životního prostředí polské vlády a nyní je eh, čerstvým zmocněncem polské vlády, odpovědným za politiku v oblasti klimatu. Minulý týden jsme byli společně ve Varšavě, někteří tam byli s námi. Eh, konala se tam klimatická konference COP19. A již dnes dopoledne jsme eh, o tom diskutovali s Connie Hedegardovou. A nyní si chceme tedy vyslechnout od pana zmocněnce samotného, jaké je shrnutí této konference, jaké jsou její výsledky a pak budeme mít i hned prostor pro diskusy. Tedy budeme moci diskutovat v rámci kolegyně a kolegů a s panem zmocněncem. Nechci to dále držovat a já i hned předám slovo zmocněnci polské vlády panu Marčinovi Korolcovi. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou děkuji. Pokud chceme hovořit o výsledcích Varšavské konference, tak já bych se rád soustředil na dva body, na dva aspekty, a na dva typy výsledků eh, tohoto summitu. Na prvním místě chci říci, že se podařilo dospět k dohodě o celé řadě rozhodnutí. Je to celá řada závěrů. Je to několik desítek rozhodnutí a několik desítek závěrů. A rád bych zmínil pět těch nejdůležitějších rozhodnutí. Za prvé je zde rozhodnutí, které se týká realizace agendy z Durbanu. Za druhé je toto rozhodnutí, které se týká lost and damage, tedy ztrát a škod. A dále sedm rozhodnutí, které se týká financování klimatické politiky dále, na čtvrté mítě je to rozhodnutí o sdílení údajů a autorizace pro emise. A za páté, páté rozhodnutí, to je opět soubor rozhodnutí, které se týkají lesnictví, lesnické politiky v tropických zemích. Takže já bych rád se eh, podrobněji zmínil těch pěti rozhodnutích. Eh, začneme s, eh, u toho prvního z těch pěti, tedy u té agendy z Durbanu. Zde bych rád podotkl, že se nám podařilo nadefinovat cestovní mapu mezi Varšavskou konferencí a Pařížskou konferencí. Víme tedy, co přesně kdy má být dokončeno, co přesně kdy se má stát během těch příštích dvou let, které zbývají k pařížské konferenci. Takovýmto způsobem jsme zajistili, že pařížská konference bude koronována úspěchem. Víme, že takovým prvním test projektem testu smlouvy tento první projekt bude předložen před konferencí v Limě za rokem, bude to v prosinci. Za, víme, že v Limě se povede diskuse a budeme muset dospět k dohodě, co se týče toho, jaké země budou moci předložit svůj příspěvek, tedy přispět pro novou dohodu Některé dohody budou muset přijít s odpovědajícím příspěvkem do konce prvního trimestru roku 2015. Dále víme, že v květnu 2015 se bude test projektu nové dohody a ten a ten text tohoto projektu, tedy nové dohody, bude muset být zaslán ve všech odpovídajících jazykových verzích. Tak to tedy budeme mít cestovní mapu, na které jsme se dohodli. Bude to cestovní mapa akcí, které proběhnou mezi dnešním dnem a, té vrcholné schůz, a tou vrcholnou schůzkou v Paříži. Rozhodnutí z Varšavy se zejména týká, respektive zcela týká toho rozhodnutí, ke kterému se dospělo před dvěma lety v Durbanu a které potom vedlo k té durbanské agentě. Takže tady máme rozhodnutí z Durbanu, z Varšavy, pak bude rozhodnutí z Limny a z Paříže. Ty budou plně implementovány. Je zde tedy proces, respektive nemůžeme říct, že by to byl proces, který nemá legitimaci, který se nezak- nebo že je to proces, který se nezakládá na rozhodnutí, která byla přijata v Durbanu. Pak eh, eh, tedy k tomu rozhodnutí lost and damage. A k tomu rozhodnutí rozvojových zemí to se týká zejména ostrovních zemí, které si vyžádaly celou sérii opatření. A na začátku Varšavské konference došlo k tragédii nejenom na, Filipi- na, na Filipínách, ale také v jiných zemích v tomto regionu. Takže toto rozhodnutí je z tohoto pohledu historickým elementem. máme rozhodnutí a zahájíme debitu o mechanismech, které mají, budou reagovat na důsledky těchto zničujících klimatických elementů. Toto je tedy velice důležitá věc, velmi citlivá. A další velmi citlivá záležitost je otázka financování klimatické po- politiky a tady bych chtěl zaměřit ponovnost na následující věc. Jedno z těch rozhodnutí, které jsem zmiňovala, bylo velice obtížné při vyjednávání a to byla právě operacionalizace Zeleného klimatického fondu a rozhodnutí, které se týkalo právě financování, dlouhodobého financování klimatických politik. To bylo skutečně velmi, velmi obtížné, velmi citlivá záležitost, ale dokázali jsme dospět k vohodě. A další velmi důležité rozhodnutí. Možná by mohl někdo říct, že to je pouze technický element. Týká se to měření redukcí emisí jednotlivých zemí. Tato dohoda je na výsost důležitá, zejména v okamžiku, kdy jsme téměř u toho, abychom získali dohodu, která zahrne veškeré státy, členské státy, konference. A dále zde máme rozhodnutí, které se týkají ochrany lesů, které se týkají kácení tropických lesů a dále zapojení tropických zemí. Což je takové velmi technokratické téma této konference a pak, je zde, pak jsou zde ještě desítky dalších rozhodnutí, ale já bych chtěl zaměřit vaši pozornost na úspěchy, které vzešly z naší varšavské konference. Týká se to trochu jiného rozměru, který je ovšem také velmi důležitý. Jedna z našich ambicí byla tato. Dokázali jsme, aby skutečně se obnovila důvěra v tento proces, A dokázali jsme tedy pozměnit transparentnost a vybudovat důvěru. To vedlo k tomu, že ten technokratický důsledek eh, té celé řady někdy velmi důležitých a obtížných rozhodnutí již ukazuje, že v tom nejobtížnějším okamžiku se nám skutečně podařilo dosáhnout dohody. A jak se nám podařilo obnovit, vybudovat tu důvěru mezi zúčastněnými stranami? Jakým způsobem? jsme toho dosáhli. Tak za prvé, Začali jsme tímto způsobem. Byl to velmi konkrétní způsob. A zapojili jsme jak státy Evropské unie, tak Poprvé e, v tomto procesu instituce tří předsednictví. Předsednictví polské, peruánské a francouzské. To bylo tedy z hlediska OSN. A co, jak jsme postupovali na těch formálních schůzích se sekretariátem, e, samozřejmě za polského předsednictví, to jsou schůze, ke kterým dochází jedenkrát denně, právě v těch nejobtížnějších okamžicích, ale máme vždycky alespoň jednu takovou schůzi každý den. A zde jsme tedy si přispojili dvě budoucí předsednictví, tedy peruánské a francouzské. Takže jsme aktivně zapojili ta nastávající předsednictví v takovýchto schůzkách. A veškeré schůzky Byra sekretariátu, geografických skupin. Toto jsou schůze, které se scházejí několikrát každý týden. a tímto způsobem jste vždy mohli se informovat o tom, kde přesně se ve vyjednávání nacházíme, jaké přesné obtíže máme v té či oné fázi vyjednávání. Je to 194 zemí a byly tam reprezentovány také veškeré geografické skupiny na těchto schůzkách, o kterých jsem právě hovořil. A samozřejmě ty dvě budoucí předsednictví tam byly rovněž přítomny. Tak to jsme dokázali jaksi otevřít eh, ten formát té schůzky a vlastně mm, přizvat do tohoto procesu celou řadu ministrů. A já si myslím, že to je jistá novinka z procedurálního hlediska, protože co se týče financování, těch nejobtíženějších otázek, tedy financování klimatické politiky, eh, ty lost and damage, tedy ztráty a škody, jejich financování. Vždy jsme vlastně mohli, ať jsme hovořili o čemkoliv, se opřít o pomoc těch ministrů. A co se týče financování, tak zde jsme měli k dispozici i podporu eh, paní kom- ministrině Hildegardové z Dánska, dále uganského ministra, to se týkalo právě Lost and Damage, tedy ztrátu a škod. Pak jsme tam měli paní Lenu Ek, to je naše bývalá kolegyně zde, švédská ministrině životního prostředí a pak jsme tam měli také ministrině z Jihoafrické republiky. A když jsme připravovali debatu o nové dohodě, tak jsme měli rovněž k dispozici podporu ze strany pan Tim Grosse z Nového Zélandu a rovněž singapurského ministra. A pomocí takového schůzek, po toho, že jsme přizvali všichni tyto osoby, aby se účastnili na těch schůzek. Měli jsme tam opravdu velice širokou škálu evropských ministrů, mimo těch, které jsem již zmiňoval, tam například nám pomáhali další ministři, pan Vilenini z Finska, který velice oživoval ty debaty, podněcoval je velice prospěl v debatě o způsobu, jakým způsobem by lesnická politika mohla přispět k snížení emisí. A myslím si, že tato pomoc tolika ministrů nakonec skutečně přispěla k tomu, že jsme dosáhli výsledku, který můžeme kvantifikovat. Máme tady celou řadu těch přijatých rozhodnutí, ale také to přispělo k tomu výsledku, který bych charakterizoval jako skutečný zvrat v důvěryhodnosti celého procesu, což je velice důležité. Dva roky před tím velkým finále, které se bude konat v Paříži. Protože pouze, když budeme mít situaci, kde bude důvěru, kde budeme moci důvěřovat členům vyjednávacích týmů, ministrům. Pouze v takovéto situaci se nám podaří ten proces uzavřít inkluzivním a transparentním způsobem. A dohoda z Paříže vůbec bude možná, tedy bude vůbec možné tuto dohodu uzavřít, pokud budeme mít takovéto klima. To je naše pevné přesvědčení. Pane předsedo, Možná bych nyní uzavřel své vystoupení, rád vám budu k dispozici, rád zodpovím vaše otázky či zareaguji na vaše komentáře. Děkuji. Děkuji panu Korolcovi a nyní začneme eh, reakcí kolegů a kolegyň. Já tady mám dva kolegy, kolegy kolegyni. Dále, třetí kolega Adam Girek se hlásí, takže začneme panem Eichhautem. Prosím. Well, thank you, uh, Mr. Korolec. Děkuji a děkuji uh, panu Korolečovi. Někdy máme různé přístupy, a někdy spolu diskutujeme také přes Twitter a já bych vám chtěl velmi poděkovat. Chtěl bych vám poděkovat eh, za uzavření Varšavské dohody, i když samozřejmě máme různá očekávání někdy, ale myslím si, že to, že to nakonec bylo uzavřeno v sobotu na poslední chvíli, bylo něco, za co vám můžeme poblahopřát. Jsem velice rád, že jste tady mezi námi. A mám jeden dotaz protože samozřejmě Varšava nebyla snadnou konferencí, mezinárodně to bylo obtížné, částečně eh, to eh, souvisí s jinými rozvinutými zeměmi, které nepomohly, jako například Japonsko nebo Austrálie, ale aby to bylo jasné, tak by mě zajímalo, co se přesně stalo eh, s vaší úlohou ministra během konference COP, tedy jakým způsobem jste se toho zhostil a jaká, role je, jaká je vaše role nyní po tomto eh, klimatickém setkání eh, protože eh, pokud vím, tak jste tady zodpovědný za klimatickou politiku a mě by přesně zajímalo, jaká byla vaše role tam a jaká je vaše role v současnosti. Myslím si, že nejdůležitější diskuze v současnosti je, že teď jsme samozřejmě tady eh, se pustili do některých věcí, eh, pokud jde o ztráty a škody, pokud jde o financování a myslím si, že některé věci jsme zase odložili, eh, tu diskuzi a pokud jde o financování, tak tam se k tomu určitě budeme muset například v Peru nebo v Paříži vrátit ale já bych se chtěl zeptat na eh, tedy tu cestu k Paříži nebo na přípravu k Paříže. Jak vidíte možnost Evropské unie tyto věci eh, vlastně řešit, vznést je tam, eh, protože COP nemá dostatek pak na tom pracovat a vy Eh, se doníváte, že, nebo myslíte si, že Evropská unie by teď měla dále rozvíjet eh, své eh, plány, když se podíváte na ty různé ty části COP a pokud jde o rozpracování textu z Turbanu, tak tam je tam jsou ty věci, které se musí eh, udělat před rokem 2020. Hovoří se v článku C o eh, zrušení eh, určitých snížení emisí a potom v bodě C se hovoří, že pokud jde o druhou, druhé období Kyotského protokolu, tak že tedy Evropská unie by tady měla zvýšit své ambice, takže tam Eh, to je taková výzva pro Evropskou unii, aby eh, se tady posunula eh, dál, aby na tom dále pracovala. Takže mě by zajímalo, co si myslíte o článku 4C. Potom pokud je o 2020, tak tam jednotlivé strany jsou vyzývány, aby předkládali akční plány nebo akce do prvního čtvrtletí 2015, pokud jsou tedy toho schopny, je tam, na formulová, je tam ta přesná formulace a e, samozřejmě, e, že e, to bude po volbách v USA, takže tam budeme asi moci něco očekávat od USA na počátku roku 2015 a předpokládá se, nebo že asi k tomu budou schopni v tu dobu. A v roce 2014 ovšem bude potřeba, aby Evropská unie začala řešit balíček v souvislosti s rokem 2020 a mě by velice zajímalo, vy, eh, jednak jako předseda klimatického samitu, eh, kde vidíte, že je to samozřejmě důležité, aby některé země udělaly eh, důležité kroky a také Evropská unie a vy ve vaší roli, kterou těžko mohu popsat nebo vyslovit vůbec, mě by zajímalo, jaká role bude Polska v této diskuzi o klimatickém balíčku 2020. Eh, to se bude řešit také na samitu hlav státu a vlád EU eh, e a to také na základě výsledků z COP. Mě by velice zajímalo, co k tomu máte říct, co říct. Děkuji panu Eichhotovi a nyní má slovo Edith Estrela. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rovněž bych chtěla poděkovat za to, že pan ministr zavítal mezi nás a chci mu rovněž poděkovat za informace, které nám poskytl. Co se týče výsledků eh, konference COP19, zde si myslím, můžeme aplikovat ten obrázek té skleničky, která je buď z poloviny plná, či na půl prázdná. Tedy někteří v tom budou vidět to, že ten výsledek je, je je tady dobrý, že se k něčemu rozpělo a někdo jiný pravděpodobně bude vidět tu sklenici na půl prázdnou a řeknou, ale toho, to zásadní, toho se nedosáhlo. Takže jinými slovy byly tam pozitivní aspekty a negativní aspekty. Všichni zde na tom se ještě shodneme, eh, zde se na tom ještě shodneme. Co se týče těch negativních aspektů, tady bych zde ráda zmínila skutečnost, že někdy možná e, se vám bude zdát, že ta slova nejsou až tak výslovná, ale oni jsou důležitá. Tady se vlastně šlo o závazky na příspěvky. A co se týče těch závazků k příspěvkům, tady to byl krok zpět. A dále se mi zdát, u mě také připadá negativní, to je ta skutečnost, že tam nebylo nejenom ze strany EU, že tam prostě bylo méně ambicí v rámci této konference, než bylo v rámci těch dřívějších konferencí. Co se týče e, Evropské unie, tak tady skutečně litují toho, že EU tam nenadefinovala či nepředložila nějaký cíl, respektive ten cíl snížení emisí CO2 o 30 do roku 2020. Dobře, víme, že o tom jsme vedli debaty dlouhou dobu. A více či méně tady byl konsensus v Evropském parlamentu, který se týkal tohoto cíle. A dále jsme tam byli, jsme tam viděli, že se tam příliš oddalují ta rozhodnutí. Jinými slovy, je dobré, že je tam ta cestovní mapa, o které jste hovořili, protože do Varšavy žádná cestovní mapa nebyla. Ale je možné, že Když se podíváme na veškeré ty etapy vyjednávání až do uh, Paříže, což se tedy 2015, Dobře víme, jak tady vypadá ta agenda do roku 2014. Já chci se zeptat, máte skutečně pocit, že ten čas, tady do roku 2015, je dostatečný proto, aby bylo možné připravit tu e, dohodu umluvu z Paříži, kterou se tak všichni přejeme? A jak by tady měly vypadat e, ty jednotlivé etapy této cestovní mapy. Já jsem říkala, opakuji, že by bylo skutečně žádoucí, kdyby bývalo tam bylo více odvahy a kdyby eh, ta cestovní mapa šla až do roku 2020. Co se týče těch pozitivních aspektů. A ještě se tady vrátím k těm negativním, promiňte, to už se netýká Evropské unie, ale je politování hodné, že Japonsko a Kanada kteří na jiných klimatických konferencích měli velice, sehráli velice konstruktivní úlohu a Eh, například eh, konference z Montrealu, tam samozřejmě ze zjevných důvodů Kanada mnohem více se zapojovala a usilovala, ale z hlediska Kanady a Japonska tady máme opět jasný krok zpět ve srovnání s dřívějšími klimatickými konferencemi. Co se týče těch pozitivních aspektů, v různých dřívějších klimatických konferencích eh, otázka financování vždy byla obrovským problémem. A je pravda, že na této konferenci bylo možné získat alespoň nějaký výsledek. Takže to já vidím pozitivně, čeho se do, právě to, čeho se dosáhlo v oblasti financování, ať je to již ten zelený klimatický fond, či ten takzvaný mezinárodní varšavský mechanismus. Také mám tím na mysli zredukování těch emisí a ničení lesů, Tam se dostalo i k svému závazku, kde byla konkrétní výše. Ale musím říct, že by se mi bývalo líbilo více, kdyby Evropská unie se hrála aktivnější úlohu, kdyby bývala bývala více ambicioznější. A rovněž bych bývala uvítala, kdyby došlo k více krokům, kdyby se více postoupilo, tak abychom skutečně v roce 2015 dosáhli v Pařížky oné, Paříži oné dohody. A s velkým znepokojením tady vidím jisté známky toho, že se kráčí zpět. Skutečně byly to kroky zpět. Místo toho, aby se pokročilo dopředu, tak se tedy pokročilo směrem zpátky. Abych tady zmínila mou vlastní zemi, Portugalsku, tu tady máme na třetím místě, co se týká, eh, týče seznamu klimatického výkonu v eh, průmyslových zemích, zejména se to týká obnovitelných energií. Ovšem, nyní z důvodu krize a změny odpovídající politiky již Portugalsko nekráčí správným směrem, tím směrem, kterým dříve kráčelo. A na závěr bych vám chtěla si toto. Proč se rozhodly nevládní organizace opustit práce na konferenci, myslím, že to bylo poprvé, když, kdy k něčemu takovému došlo. Ptám se tady, je tam nějaký důvod, který odůvodňuje, ospravedlňuje tento postoj nevládních organizací více či méně drastický? Děkuji. Edith Estrella. Děkuji mnohokrát, Edith Estrela. A nyní poslední dva kolegové Adam Gierek a kolega Šimanský, prosím. Nyní Adam Gierek. Zdaje se zprávě z tego, jak bylo. Děkuji. Uvědomuji si, že ta konference byla velmi obtížná a že i témata, o kterých se diskutovalo, byla velmi citlivá a komplikovaná. Chápu, že e, vzmáhající se země, země třetího světa, považují tyto problémy, nebo uvažují o těchto problémech vždycky e, v duchu spravedlnosti. A to samozřejmě produkuje celou řadu e, konfliktů zájmů mezi jednotlivými e, státy. Nechci zmiňovat pouze ty negativní aspekty. Myslím si, že každé kolo jednání by mělo být hodnoceno především pozitivně. Již samotná skutečnost, že se o tom vůbec diskutuje, je sama o sobě pozitivní, ale rád bych doplnil paní Estrelu. Evropský eh, cíl je 2020. Myslím si, že stále ještě je to náš cíl a byl to také základ našich, našeho postoje ve Varšavě, jak dosáhnout tohoto eh, cíle. Musíme si připomenout, že náš cíl je tedy nahlížen eh, ve světě v duchu takzvané klimatické spravedlnosti. To znamená, že nemůžeme být příliš drastičtí, pokud jde o naši intervenci v určitých hospodářských oblastech. Samozřejmě, že kromě toho zoufale potřebujeme peníze. Právě teď pan ministr sám řekl, že v tuto chvíli potřebujeme peníze na adaptaci, protože jsme měli celou řadu katastrof, celou řadu nehod. Ehm, zažili jsme velkou tragédii na Filipínách a eh, předtím jsme zase měli další problémy, pokud jde o Portugalsko, eh, tak i tam se odehrálo několik tragédií, to znamená, že bychom měli být eh, opatrní, eh, kritičtí. Nicméně pokud jde o ambice, tak musíme být velmi obezřetní, pokud jde o, o jejich úroveň, o náročnost, se kterou do toho vstupujeme. Pokud eh, ve Varšavě bylo něco domluveno, tak je to dohoda o lesnictví. Ta byla ta ve Varšavě skutečně vznikla. Musíme si uvědomit, že takovýto dokument zatím v celosvětovém měřítku neexistoval a myslím si, že je to velmi pozitivní, že tedy musíme naše globální plíce nechat pracovat v zájmu nás všech. Je to velmi pozitivní aspekt, že se všechny strany účastnící se konference na tomto shodli. A nyní mám na pana před, eh, ministra jednu otázku. My se nyní snažíme o to nové Kyoto a Paříž v roce 2015 chtěla zachovat dohodu z Kyoto, kyotský protokol a eh, pravděpodobně ještě rozšířit jeho oblast působnosti. Než se tak ovšem ovšem stane, musíme zhodnotit výsledky Kyoto. A proto bych se rád zeptal, jak to zatím vypadá eh, s touto oblastí. Eh, bylo to analyzováno, protože například eh, moje země pětkrát překročila kritéria Kyotského protokolu a v této souvislosti se nabízí otázka, jak naložit s těmi zeměmi, které se takto chovají. Diskutovalo se o tom ve Varšavě. Pokud budeme v Paříži eh, mluvit o tom, že je potřeba snížit emise, tak musíme začít od samotného počátku. Musíme začít od kyotského protokolu. Děkuji a nyní pan Čimanský. Tak srdečně děkuji za, za, za možlivé zabraně głosu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu ministrovi za eh, jeho vystoupení a Musím říci, že lituji toho, že už není ministrem. Nadále je zodpovědný za portfolio eh, klimatických otázek, ale opravdu bych byl rád, kdybyste býval ministrem zůstal. Pamatuji si na to, eh, když jste tady byl v našem výboru ještě za doby vašeho ministrování a, a opravdu to za mě velmi zapůsobilo. Eh, vím, eh, že eh, všechny myšlenky nenarazily na pochopení u všech poslanců, ale tehdy jste také uvedl, že jeden z cílů Varšavské konference není snad vytvořit nějaké závazky, ale zdůrazňoval jste aspekt té globální dohody, protože to je vlastně páteř celé této politiky. Ta dohoda celkově je velmi důležitá. Také jste uvedl, že jste skeptický, pokud jde o další snižování v Evropě, pokud se nepřipojí další části světa. A také jste hovořil o liberalizaci obchodu. Hovořil jste o levné energii e, mimo Evropu a drahé energii v Evropě v souvislosti s konkurenceschopností Evropy. Všechny země, jak se předpokládalo, měly upozorňovat na to, že pro všechny to samozřejmě není stejné. Samozřejmě existuje různá míra rozvinutí jednotlivých zemí. Některé země znečišťují více a pak jsou jiné země, které jsou na jiné úrovni. Poskytovaly se různá čísla. Například jeden čínský občan eh, produkuje eh, více, třikrát více oxidu uhličitého než v, Pol, v Polsku eh, a zkrátka jsou tam ještě jiná čísla za Lucembursko, Německo a tak dále. Je to v různém poměru průměru a k tomu ta čísla zkrátka potřebujeme, abychom si mohli udělat představu. Potom by mě tedy zajímalo, eh, jestli bude nějaké rozhodnutí, které bude založeno na nějakých konkrétních ukazatelích, číslech, a nebo to bude zcela eh, jaksi svévolné nebo eh, volné, jak se členské země rozhodnou. Já si myslím, že my potřebujeme ta čísla nebo něco, od čeho bychom se mohli odpíchnout, abychom vyšli eh, z různých podmínek v různých zemích. A ve Varšavě k tomu nedošlo. Samozřejmě Čína nebo Japonsko a Kanada a další země, všude je to jiné a vím, že tam to bude těžké právě s těmito zmíněnými hráči. Eh, pokud v Paříži Čína eh, řekne, že sníží o 10% své emise, eh, bylo by to něco, co by vás potěšilo, nebo by vás to spíše rozesmutnilo, nebo byste byli překvapení? Jaká by byla vaše, vaše reakce, když vycházíte se současné situace? Samozřejmě, že tam asi bude více takových závazků a já jsem z Polska a chtěl bych říci, že bychom neměli hovořit negativním způsobem o tom, čeho jsme dosáhli, protože jsme toho dosáhli mnoho. Investujeme v Evropě, investujeme eh, také samozřejmě eh, do uhlí, ale eh, to je zkrátka tak, že energie je velmi drahá a musíme si uvědomit, jaký je sociální kontext. Já vím, že naše cíle jsou ambiciozní, ale sociální otázky mají také svou váhu a někdy domácnosti 40 eh, svých příjmů vydávají na energii a, a eh, tam potom to musíme také zvažovat. Myslím si, že na těch sociálních otázkách se můžeme shodnout a dneska dopoledne jsme již slyšeli, kolik peněz investujeme eh, mimo Evropskou unii tím, že tedy dovážíme do Evropy fosilní zdroje energie. To znamená, že by bylo mm, smysluplné zamyslet se nad tím, jak to zlepšit. Neměli bychom neustále Eh, zvedat ukazováček a poukazovat na ostatní. Měli bychom se soustředit na to, co nás spojuje. A já si myslím, že eh, ve vaší zemi jde eh, především o to, že bychom eh, tedy se skutečně měli soustředit na to, co nás v Evropské unii sjednocuje a ne na to, co nás dělí, co nás odděluje. To znamená, že o to bychom se měli postarat, pokud jde o diskuzi o klimatických změnách. To nás posune směrem vpřed. Eh, to jsou eh, všichni řečníci, kteří se přihlásili, ale eh, pan Sonik dorazil později. Neslyšel jste, co říkal pan minister, přesto se chcete vyjádřit? Pan minister... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád, kdyby pan ministr Korolec mi zodpověděl následující otázku. Polsko se neustále, je neustále obvinováno z toho, že příliš investuje do uhlí, že je brzda v Evropě. Je to pravda či ne? Je pravda, že Německo spotřebuje mnohem více uhlí než Polsko a že německé emise CO2 narůstají na rozdíl od toho, eh, jak vypadá situace v Polsku. Děkuji mnohokrát. My jsme v koaliční dohodě podepsali to, že do roku 2035 eh, budeme mít 60%, 60% podíl obnovitelných energií. Takže to je taková odpověď na to, abyste věděl, kam směřujeme my. Chci říct, že jsem velice pozitivně vnímal diskuzi v polském senátu, kterou jsme vedli s kolegy z eh, delegací z našeho parlamentu, pan Čimansky tam byl také a myslím, že jsme spolu hovořili velice otevřeně a že pro obě dvě strany to bylo dobré. Myslím si, že bychom měli společně diskutovat častěji. Já jsem tehdy to uvedl tím, že všichni ví a já právě jakožto Němec vím, proč v Polsku je energetická bezpečnost naprosto e, záležitostí, která má tu nejvyšší prioritu. Dobře víme, odkud pocházíme, jakou historii máme, takže musí mít někdy e, v rámci těch debat poněkud e, opatrnější a musím říct, že to svalování viny na někoho či jiného, to nám vůbec k ničemu není, nepostoupíme ani o krok, celou tu debatu tím akorát budeme stěžovat, zastřovat Nebude to vést k žádnému výsledku a pane zmocněnce, vám tímto vaši úlohou také nezjednodušíme, takže si musíme jasně říct, jaké jsou naše cíle, jaké máme možnosti tyto cíle jak si dosáhnout. Myslím si, že A myslím si, že například dálkové teplo je, toto v Polsku funguje vynikajícím způsobem. Takže bychom se skutečně měli soustředit na to, co je dobré a co jde. A nyní, pane zmocněnče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. odpovíme v tom pořadí, v jakém mi byly otázky položeny. Nejdříve bych chtěl uklidnit Eh, pana eh, poslance, který se ptal, proč došlo ke změně polské vlády, eh, proč tady máme nového ministra pro životní prostředí. A měli jsme již první schůzi Rady ministrů v tomto novém složení a právě když ní došlo, tak byla vytvořena funkce zmocněnce vlády pro politiků v oblasti klimatu. Tento zmocněnec bude koordinovat se práci celou řadu institucí v Polsku. Já jsem tedy byl nominován v rámci toho, že jsem státní tajemník na polské ministerstvu životního prostředí a byl tedy jmenován zmocněncem, který je odpovědným za klimatickou politiku. Podle mého názoru je to řešení výborné. Vysvětlím proč. Jakožto předseda tohoto procesu na globální úrovni budu muset být mnohem, mnohem více aktivní, například ve svých vztahů se sekretariátem umluvy či více aktivní na schůzkách, které se organizují v rámci globálních diskusí. A ta vnitřní, interní politika životního prostředí, která je opravdu také velice ostáhlá a vyšerpávající, tento rok například připravujeme po reformu politiky v oblasti vody, v oblasti zpráv, odpadků, pak připravujeme úpravu, která se týká břidlicového plynu. Toto vše bude mít na starosti pan ministr Grabovský, tedy nový ministr životního prostředí. A toto rozdělení funkcí, toto vytvoření nové funkce zmocněnce odpovědnost za otázky klimatické politiky právě v rámci uvnitř ministerstva životního prostředí to je velice dobrá věc, protože to upožňuje novému zmocněnci mít dost času, mít dost času v rámci debat na evropské úrovni a také v rámci eh, úrovně umluvy, jakožto eh, předsednická země celého procesu. Děkuji mnohokrát za to, že jste pozitivně zhodnotili k Varšavskou konferenci. chci podotknout, že skutečně ještě velice krátkou dobu před Varšavskou konferencí se Polsko pokládalo za brzdu. Říkalo se, že nechceme pokročit v celém procesu, ale skutečnost, že se nám podařilo uzavřít konferenci 24 hodin po uplynutí naplánované doby ukončení konference je pozitivní. Celou noc jsme ještě vyjednávali. Celou noc jsme skutečně nespali, pracovali jsme. A to je také ukázka toho, jak odhodlaní na Pols- v Polsku jsme, jak moc nám jde o to, abychom skutečně celý proces dospěli, abychom ho dokončili na globální úrovni, tak aby skutečně dohodla, dohoda z Paříže přinesla novou hodnotu a aby byla aplikovaná ve všech 194 zemích. Pokud člověk chce vyjednat tu dohodu, která potom bude i ratifikovaná ve všech těchto 194 zemích. A já bych chtěl připomenout na to, jak vypadala zkušenost s prvním kyotským protokolem a byla to špatná zkušenost a ještě horší zkušenost jsme měli s druhým kyotským protokolem kde vlastně to obnovilo pouze EU, Švýcarsko, Norsko, Lichtensteinsko Austrálie což je vlastně 14 celosvětových emisí. A výzva, před kterou nyní stojíme, nám jde skutečně o 100 celosvětových e- emisí. A výsledek Vašarvy je tento. Máme cestovní mapu. V Limně budeme mít první text dohody. V Limně uvidíme, jak, jaký bude náš příspěvek k dohodě a to do konce prvního trimestru 2015. Do konce prvního trimestru 2015 představíme náš příspěvek tak, aby bylo dost často, času na přípravu vlastní dohody s cílem, aby v Paříži na té pařížské schůzce, aby skutečně byla, tato schůzka byla úspěšná. Co se týče evropské agendy, Čili bychom měli již nyní začít přemýšlet nad tím, jaký bude evropský příspěvek. Jakou úrovni ambicí máme, jakým způsobem chceme naše ambice uvést do praxe, jak členské státy Evropské unie přispějí do tohoto společného úsilí. To jsou důležité otázky, ale naštěstí máme na takovou tu debatu celý jeden rok. Pak tedy předložíme náš příspěvek, to bude koncem prvního trimestru 2015. Co se týče ambicí, které se týkají roku 2020, to je velice správná otázka. Musíme prostě, uvidíme nakonec, co se nám v této věci podaří, čeho se nám v této věci podaří dosáhnout. Jakožto celosvětová skupina. Debata o našem příspěvku do roku 2020 je rovněž velmi zásadní věc. A to proto, že druhý kiotský protokol eh, tento protokol aplikuje pouze, pouze několik desítek či desítka zemí a většina zemí eh, do tohoto procesu zapojena není. Takže je skutečně o to, zda máme eh, vlastně nějaké ambice, které se tohoto týkají. Ambice, které by byly celosvětové, které by se skutečně týkaly celosvětového společenství. Takže za půl roku se pokusíme poskytnout odpověď na tuto otázku. Paní Estrela. já bych řekl, že nesouhlasím s tím, co jste říkala. Mám tím na mysli to, jak jste negativně hodnotila ten příspěvek těch rozhodnutí z Varšavy. Chci říct, že rozhodnutí z Varšavy je stoprocentně koherentní s rozhodnutím z Durbanu. Rozhodnutí z Durbanu hovoří o následujícím. Durbanské rozhodnutí říká v podstatě toto. Musíme mít nový rozměr dohody v roce 2015. Musí to být taková dohoda, která se bude týkat skutečně všech zemí, tedy těch 194 zemí. To slovo příspěvek se týká rozvojových zemí a zemí PVD. Takže toto je rozhodnutí z Urbanu. Pokud bychom použili jiný text pro různé typy skupin zemí, tak by to znamenalo, že máme různou úroveň závazků a to by vlastně bylo v rozporu s rozhodnutím z Durbanu, kde hovoříme o tom, že chceme mít úmluvu, dohodu, která bude aplikovatelná, která se bude vztahovat na všechny země. Tedy slovo příspěvek je něco, co je skutečně zásadní, protože dohoda má jaksi přizvat k účasti. Nemá to být dohoda, která zabrání v tom, aby se někdo účastnil, či ho bude odrazovat. Takže to jsem chtěl takto vyjasnit. A účast, čím, co tím mám na mysli, ať je to účast v oblasti politiky lesnictví, či uh, účast v oblasti politiky obnovitelných zdrojů, či energetické účinnosti. Pak to může být příspěch k tomu, aby se omezilo omezily emise CO2. Prostě ta povaha toho konkrétního příspěvku té konkrétní země, to je něco, co prostě bude mít různé rozměry, různé aspekty. Nebude to způsob, jakým bychom chtěli stejným způsobem zavazovat stejné země. Máme zde velké země, větší než Evropská unie, a pak tam existují země, které jsou menší než Brusel. Toto je třeba zohlednit patřičným způsobem. Takže každá jednotlivá země přijde se svým konkrétním příspěvkem. Máme již rozhodnutí v Evropě. To je těch 30%, to je naše nabídka v situaci, kdy se tedy snažíme skutečně o to dosáhnout globální dohody a ty takzvané rozvinuté země um, doufejme, že přijdou s podobným úsilím. Takže to je něco, co já zde neustále opakuji. Neměli bychom se vracet zpět a znovu přijímat rozhodnutí. Co se týče příspěvku, který se týkal debaty o finanční politice a těch fondů pro e, přizpůsobování, nám se nám podařilo 7 milionů ve Varšavě, ne 80. Máme tam tedy země, které se do toho zapojily, usilí o to. Takže je zde úsilí, je zde angažovanost, ovšem je to unilaterální angažovat zemí, jako je Norsko, Velká Británie, Evropská unie, Spojené státy, Korea, Japonsko, Švédsko, Německo, Finsko, Holandsko. Tyto finanční závazky, toto úsilí je dobrovolné. Ale vypadá to velmi optimisticky právě z toho finančního hlediska, z hlediska financování klimatické politiky. Děkuji mnohokrát panu poslanci Gierekovi. Chtěl bych říci, že, že náš základní úkol při vyjednávání pařížské dohody spočívá v tom, že nesmíme připustit, aby došlo k tomu, abychom měli třetí Kyoto. Protože Kyoto má tu logiku dvou typů zemí, tedy zemí rozvinutých a zemí rozvíjejících se. A my nechceme 14% emisí, ale chceme 100% emisí pokryt. A velice dobrá eh, eh, poznámka A otázka bylo to, jak vytvořit mechanismus, který by vlastně zval, přizýval k účasti v celém procesu. Když se podíváme na tu úmluvu, tak ta úmluva vyvstala z rýského, z procesu z Rio de Janeiro. To byl ten summit země, který se týkal udržitelného rozvoje. A cílem úmluvy je snížení emisí, respektive stabilizace emisí. A rovněž dalším cílem bylo, abychom měli udržitelný rozvoj. A dále, abychom bojovali proti chudobě. Toto jsou tedy cíle umluvy. A my bychom pravidla vyplývající se to uměli měli uplatňovat tak, abychom měli prostor jak pro Evropu, tak pro USA, tak pro Kiribati, tak pro Ruskou federaci a Čínu a Tuvalu a Indii. Což je velmi obtížný úkol. A zdá se mi, že Pokud se nám podaří vytvořit situaci důvěru, tak celou záležitost úspěšně uzavřeme. Co se týče toho, jak nevládní organizace opustily konferenci, samozřejmě, že nevládní organizace právě v oblasti klimatu jsou velice důležité, protože to jsou ty, které vlastně tlačí společnost a vlády na tom, aby vyvíjeli úsilí, aby skutečně bojovali proti klimatickým změnám. Já bych chtěla připomenout, že část těchto hm, svazů a asociací, ano, část z nich skutečně nakonec eh, hovořili o fiasku Varšavské konference a to 24 hodin předtím, než ta konference skončila. Ta konference skončila 24 hodin o 20, o 24 hodin později, než bylo naplánováno. A je skutečně pravda, že část těch ekologických vazů opustila konferenci dříve a prohlásila, že prostě mm, mm, se vůbec nepokročilo v těch debatách. Že tam žádný pokrok nezaznamenávají. Tady byla otázka na to, zda je možné to nějakým způsobem vysvětlit. A zda je tam nějaká skutečnost, která to ospravedlňuje či vysvětluje. Abych ještě odpověděl panu Šimanskému, chtěl bych potvrdit, že a již jsem to zde na tomto, v tomto sále před konferencí pronesl, je jasné, že máme zájem zejména na globální dohodě, což bude dohoda, do které se zapojí celá řada rozvinutých zemí, nejenom EU e a, a, a rozvinuté země, ale rovněž země rozvojové. Energetická politika, kterou zaznamenáváme na druhé straně Atlantiku, energetika nízký, promiňte, politika nízkých cen za energetiku, To by měla být velmi velká inspirace pro naši interní debatu na evropské úrovni. Revoluce, kterou sebou přinesl břidlicový plyn v USA, to bylo skutečně závazní. Oni již nyní nejsou závislí na importech fosilních paliv. Takže oni jsou skutečně nezávislí na ostatních zemích. To právě pomocí revoluce energie z prydlicového plynu. A další věc. Oni skutečně snížili ceny za energie a snížili emise a to mnohem větší míře než Evropská unie. To snížení bylo dvakrát větší než v EU. A dále to byla otázka, která se týkala výroby energie. Samozřejmě nejenom v Evropě se investuje, ale také ve středním, na Blízkém východě, ale hlavně skutečně ty hlavní investice jsou v USA. A když hovoříme o globální krizi, která již není globální, ale v podstatě se omezila na Evropu. Ano. Průmysloví lídři hovoří rovněž o investicích, to je třeba zohlednit. A nyní abych odpověděl panu Sonikovi. Já tady dnes nemám eh, speciální data, která se týkají toho, kdo přesně jak produkuje kolik emisí. Ale s touto otázkou se můžete přímo obrátit na Evropskou komisi a ona je schopna předložit takovéto statistiky, které země tedy mají přesně jaké emise emise v jaké výši. Kde tedy, které země zredukovaly své emise, které země naopak navýšily své emise, kde se zvyšoval HDP či HDN. Tyto statistiky z posledních dvou, tří let by mohly být velice zajímavé a velmi inspirující pro naše interní debaty, ale já tady nechci vytvářet nějaký dojem na základě nepřesných informací. Nechci tady vytvářet zavádějící dojem, ale zdá se mi, že by Evropská komise skutečně mohla takovýmto způsobem eh, sehrát velice objektivní funkci a předložit data z posledních dvou či tří let. Bylo by to skutečně velmi zajímavé. Ale jak říkám, já osobně jsem proto, abychom byli přesní, abychom tady neobvinovali jeden druhého. Děkuji. Děkuji panu ministrovi za jeho vysvětlení. To si můžeme rychle dohledat, teravat hodiny, 152 terawatt hodin v roce 99, týkalo se to tedy uhlí, 190 eh, terawatt hodin v roce 2002 u hnědého uhlí, to bylo tam došlo ke snížení na 161 trvat hodin, i když samozřejmě došlo mezi tím odstavení eh, atomových enekránem v Německu a bylo to nahrazeno obnovitelnými zdroji, takže to by byly údaje, ale pokud si komise přeje toto upřesnit, prosím. Thank you and thank you for the Děkuji. E, děkuji za možnost se k tomu ještě jedno vyjádřit. Pokud se podíváme e, na poslední e, zprávu o emisí skleníkového plynu, která byla před určitou dobou zveřejněna Evropskou agenturou pro životní prostředí, najdete to na straně 10 této zprávy a tam je přesný přehled profilu emisí jednotlivých členských států. Jeden z příkladů je například Francie, kde eh, doš, nebo v Německo změna mezi rokem 2010 eh, a 2011 snížení o 2,9 a mohl bych uvádět další příklady eh, ale tyto údaje jsou veřejně přístupné na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí. Děkuji, tímto jsme. Děkuji, tímto jsme uzavřeli debatu. Vidím, že tady máme ještě celou řadu materiálu k rozhovoru. Já jsem dnes eh, to věděla velice pozitivně, tu rozhovor. A máme tady přece velký úkol, abychom zajistili 500, 500 milionům evropských obyvatelům rozumnou budoucnost z mnoha pohledů, z ohledu sociální, ekologického a ekonomického. O to nám všem jde. Eh, malých niancích eh, máme mezi sebou odlišnosti, to ano. Jinak přeju pane ministrovi mnoho úspěchů v jeho příští práci i v rámci toho trojpředsednictví, tak abychom doufejme v Paříži nakonec dospěli k úspěchu, protože si myslím, že svět to skutečně velice potřebuje. Pokud budeme postupovat tak jako dosud, tak budeme mít cíl 3,7 stupně. To si samozřejmě nepřejeme, protože celosvětové společenství si jaksi nadefinovalo cíl 2% a bude se to snažit dosáhnout, takže je před námi velké úsilí, ale to je tedy náš cíl a my budeme společně na tomto cíli pracovat. Já tedy vám přeji mnoho úspěchů, také mnoho odvahy a trpělivosti pro vaši práci v příštích měsících. So. Jetzt geht's weiter. A nyní budeme pokračovat dál. Máme před sebou další bod našeho dnešního programu a mám tu velkou čest tu diskutovat už jenom s kolegyněmi. Ne, pan Zanony zachránil uh, mužské kolegy, takže jeden kolega a jinak kolegyně. Čeká nás výměna názoru s komisí a sice na téma EFSI. Je to otázka k ústnímu zodpovězení o geneticky modifikovaných zvířatech. A nejprve bych předal slovo, nebo nejprve bych přivítal pana Kole z Evropské komise a za EFSU potom uh, vystoupí Elizabeth Wickman. Takže nejprve Kuli, pan Kuli. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Téma, o kterém jste chtěli dnes diskutovat, je skutečně důležitým tématem. Jednak kvůli politickému problému, tedy nebo po té politické i vědecké stránce. V Evropské unii jsme zvyklí navrhovat k dohodě tady tyto věci, pokud jde o rostliny, ale problém zvířat, modifikovaných zvířat, je relativně novým problémem. Víte, že USA už několik, před několika lety eh, vytvořili geneticky modifikovaného lososa. Byly mu eh, vpraveny některé eh, modifikované eh, geny, díky tomu roste mnohem rychleji než běžný losos. A příslušný úřad v USA pro potraviny a léčiva schválil nebo zhodnotil rizika pro konzumaci člověkem a nebo také pokud jde o krmiva pro zvířata eh, z tohoto lososa a vydal různá stanoviska. Ovšem tento losos zatím ještě není uváděn na trh v USA. Byl vyvinut v Kanadě eh, a potom také v USA a na Pana, eh, v Panamě. Eh, jakožto krmivo. Jsme tím samozřejmě znepokojeni, protože eh, dochází eh, k dovozu lososů z USA, ovšem jsou to většinou divoce žijící lososy z Aljašky, většinou v konzervách takže je tam poměrně málo lososů z umělého chovu protože takové lososy eh, importujeme především z Chile a eh, nebo z Norska. Ovšem zatím musíme situaci předjímat, protože by se mohlo stát, že nám bude předložena oficiální žádost o to, aby maso tohoto lososa bylo uváděno na náš trh a možná také Eh, žádost o chov takového lososa eh, v Evropě. Zatím taková žádná žádost předložena nebyla, ať eh, už se jedná o lososí maso nebo o chov tohoto lososa, ale naši vědeckou agenturu EFSU jsme požádali, aby připravila určité požadavky, datové požadavky, požadavky informací, abychom pokud jednoho dne někdo si bude přát povolení na evropský trh, tak aby bylo možné připravit příslušné podklady v rámci EFSA. A pokud dovolíte, pane předsedo, máme tady zástupkyni úřadu EFSA a ta by vám vysvětlila pokud to bude nezbytné, eh, jaké to má předpoklady, jaké jsou tam požadavky. A máme tady eh, také zástupce generálního ředitelství pro výzkum, eh, nebo tedy zástupkyni, která je někde za námi, je zodpovědná za program Pegasus, tam jste také k tomu pokládali určité otázky a pokud si budete přát, tak vám vysvětlí věci k tomuto programu. Takže požádáme EFSU, aby nám vysvětlila své stanovisko, jaké jsou tam požadavky na podklady, pokud by došlo k takové žádosti. Ano? Vielen Dank für die Ausführung der Kommission. Já nejdříve děkuji za vystoupení komise, to byl velice moudrý poukaz. Odkaz EFSA zde je, takže si EFSU vyslechneme a proto dávám slovo paní Vajtman. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná, protože bohužel nemáme mnoho času. EFSA vydala dva dokumenty, dvoje pokyny. První se týká bezpečnostních aspektů eh, eh, potravin a eh, krmiv pocházejících z geneticky modifikovaných zvířat a ten druhý pokyn se týká jejich dopadu na životní prostředí. Principy těchto pokynů těchto dokumentů se stejné, jsou stejné jako uh, u rostlin. To znamená, že se, je to srovnávací přístup. My srovnáváme ty, tato zvířata s nemodifikovanými zvířaty a následně tedy procházíme všechny kroky, které jsou tedy e, nutné. To znamená, molekulární charakteristika je součástí, dokonce ústřední součástí e, naší analýze, analýzy. Díváme se také na zdravotní stav eh, zvířat, životní podmínky zvířat, jejich hormonální stav. E, Eh, složení různých eh, tkání, orgánů, produktů, v závislosti na tom, o jakou modifikaci se jednalo. A výsledek to, této srovnávací analýzy nás informuje o tom, jaké toxikologické charakteristiky, nutriční eh, rozdíly tu jsou, nebo jaké jsou rozdíly z hlediska způsobování alergií. Eh, možná, že bude dobré, když k tomu řeknu ještě pár slov. Eh, údaje o eh, dobrých eh, životních podmínkách zvířat začínají již v laboratoři, to znamená před narozením toho zvířete, celé, celý život zvířete v laboratoři, včetně jeho chování. Dalším krokem by potom bylo, byl chov v kontrolovaných podmínkách, kde je velké množství těchto, těchto zvířat a potom je, tedy vystavujete různým situacím a další krok. Eh, je to takový eh, terénní výzkum, to znamená, že tu budete mít chovné podmínky, opět zasplněný určitých parametrů, ať už jsou to parametry fyziologické nebo parametry chování a to všechno eh, potom bude zahrnuto do toho centrálního datového balíčku, který bychom potom získali, pokud by EFSA byla o něco takového vůbec požádána. Tolik možná jako obecný přehled let. Pokud k tomu budete mít nějaké konkrétní dotazy, tak na ně samozřejmě ráda odpovím. Děkuji. A nyní tady druhé generální ředitelství pro výzkum. E, právě tady jsme slyšeli, e, že se tím také zabýváte. Prezentace je eh, k dispozici na naší webové stránce. Tolik tedy jako informace eh, těm, kteří nás sledují prostřednictvím webstreamu. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě umožnil představit tady eh, projekt Pegasus a jeho hlavní výsledky. Jak už jste předeslal, mám prezentaci, to znamená, že se Eh, budu, eh, že tady ve stručnosti předložím ty nejdůležitější závěry. Eh, projekt Pegasus je malý projekt, který byl finančně podporován ze sedmého rámcového programu, trval dva roky, od srpna roku 2009 do července roku 2011. To znamená, že ten projekt je v tuto chvíli již uzavřený. Tento projekt byl koordinovanou akcí, to znamená, že tam nebyl Eh, že tam nebyl prováděn žádný laboratorní výzkum. Většinou šlo o to, že jsme zkoumali sociální a hospodářské aspekty eh, geneticky modifikovaných zvířat. Na eh, folii uvidíte webovou stránku, kde je k dispozici celá řada dokumentů. Eh, ne všechny cíle tohoto projektu jsou k dispozici na této webové stránce, nicméně je tu celá řada závěrů, které jsou veřejné a které vám můžeme na vaši žádost dále poskytnout. Tento projekt byl vybrán na základě toho, že v rámci pracovního programu bylo tedy obsaženo i toto téma. Eh, Generální ředitelství pro ochranu spotřebitelů nás o to požádalo. Bylo řečeno, že je potřeba eh, Eh, tady se na to podílet společně s generálním ředitelstvím Sanko. To znamená, že eh, tento projekt se soustředuje na eh, společenské, hospodářské, politické aspekty geneticky modifikovaných zvířat. A pokud hovoříme o politických aspektech, tak myslím jednak legislativu, a jednak ještě aspekty sociálních věd nebo věd o člověku, to znamená všechny ty aspekty, které jsou důležité pro spotřebitele. Jak ten projekt fungoval? Byla do jeho součástí byla celá řada workshopů, který se účastnili zúčastněné strany, který, kteří se, nebo které se zabývaly eh, všemi důležitými aspekty. Eh, eh, ty projekty tady byly v Německu, v Norsku, ve, ve Velké Británii. V Bruselu se kromě toho všichni setkávali a závěrečný workshop se bude konat v nebo konal v Indii, kde jsme se tady snažili představit evropskou eh, perspektivu. Kromě toho jsme se eh, občanům snažili představit eh, politické priority a přitom jsme tady demonstrovali naše metody. Takovéto akce se konaly dvakrát, jedna ve Velké Británii a jedna v Itálii v roce 2012, takové občanské komise. Nyní bych velmi stručně představil hlavní výsledky, hlavní závěry nebo doporučení našeho projektu Pegasus. Klíčovým prvkem je to, že geneticky modifikované, eh, modifikovaná zvířata je nutno eh, eh, posuzovat individuálně, protože žádná dvě zvířata by nevzbuzovala stejné obavy z ekonomického, hospodářského, politického hlediska. To znamená, že eh, se budeme snažit podporovat eh, výzkum tak, abychom eh, zlepšili techniky pro hodnocení potenciálního dopadu geneticky modifikovaných zvířat. Tento dopad by tedy bylo nutno vzít v potaz při v rozhodovacím procesu. Eh, labeling, eh, označování, zpětné dohledání, to je všechno důležité eh, v oblastech, kde se sbírala data. V tomto ohledu tady byla provedena metaanalýza. Spotřebitelé mají určité etické obavy, to je známé i z jiných oblastí biotechnologií. Eh, jsou tu obavy týkající se dobrých životních podmínek zvířat a potenciálního dopadu eh, na životní prostředí. To všechno jsou etické eh, obavy. A kromě toho jde o to, že pokud by někdo chtěl Eh, zavádět geneticky modifikovaná eh, zvířata na komerční bázi, tak bychom všechny tyto etické otázky měli při schvalování a při posuzování zvážit. Komercializace uh tedy eh, krmiva z geneticky modifikovaných zvířat, to je také něco, co musíme eh, eh, zvažovat s ohledem na vnímání spotřebitelem, protože jsou tady nejrůznější obavy a tento projekt sledoval nejenom zvířata pro krmiva, ale také pokud jde o biofarming eh, a v podstatě jsme tam si vytvořili takové tři eh, scénáře. Komercializace by měla zohledňovat eh, konkrétní situaci regulačního prostředí Evropské unie, ale i s mezinárodní perspektivou. Další významná otázka našeho doporučení byla, že bychom měli vyhodnotit vnímané přínosy a také rizika, pokud by e, tedy tady byly tyto produkty e, z geneticky e, modifikovaných zvířat, etnické otázky a tak dále. A do určité míry by tady mělo být určité, určitá komunikace se spotřebiteli o rizicích a přínosích přínosech. Mělo by se zkrátka s nimi o tom eh, komunikovat, pokud by eh, tato zvířata měla být uváděna na trh, protože spotřebitelé nejsou zcela přesvědčeni argumenty eh, v tom smyslu, že ty nové produkty jsou stejné jako ty produkty tradiční z těch původních nemodifikovaných zvířat. Takže tak zhruba vypadá i informace k tomuto projektu. Děkuji mnohokrát za představení problematiky, já nevím. Lindo, přeješ, přeješ se hovořit nejdříve, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bohužel budu muset v pět hodin odejít nebo ještě 20 minut před pátou, pokud se chci dostat včas do severní eh, Anglie do domu, budu muset eh, na vlak a proto chci hovořit jako první. Chtěl bych poděkovat komisi, chtěl bych poděkovat komisi a všem za to, že přišli eh, a podali nám informace. V britském tisku v pondělí bylo řečeno, že bylo poskytnuto povolení eh, pro eh, obchodování s geneticky modifikovaným lososem a právě tady byla uvedena Panama, že tedy to povolení už tady bylo dáno. Také hovořili o kanadské vládě a pardon, o kanadské vládě hovořili a uvádí, že tato eh, eh, ryba, kdyby unikla, eh, tak je tady velký, velké riziko kontaminace a že vlastně v Kanadě k tomu přistupují jinak. A, a takže tady kanadská vláda vlastně udělá určitou, určité povolení za něco, co se stalo na Panadě, ale zároveň nechtějí mít tedy tyto ryby v Kanadě. Takže eh, vlastně eh, taková je situace. Já chápu, že EFSA tedy se pustila do této práce a jsem velice ráda, že tady hovoříme o tom, jak jsou vnímány přínosy a rizika. Myslím si, že to může být podobné jako diskuze o klonování a mám na to poměrně stejný názor jako komise. My tady hodně hovoříme o bezpečnosti potravin, jestli potraviny jsou bezpečné a když se EFSA bude držet pouze toho, eh, tak si myslím, že eh, nezareagují na obavy spotřebitelů, stejně tak, jako to bylo u klonovaných zvířat, protože tady jde nejen o bezpečnost potravin. Já si nemyslím, že když budeme jíst eh, Eh, geneticky modifikovaná zvířata, eh, že mě to nějak poškodí, ale nejsem přesvědčena, že používání geneticky eh, modifikovaných rostlin neovlivní biodiverzitu a další otázky. A to víme, že v Indii používali určitý insekticid a kde vlastně ty rostliny potom ehm, byly rezistentní jenom kvůli tomu, že vedle, na vedlejším poli rostly eh, nějaké geneticky modifikované plodiny. A to jsou věci, které se neustále objevují a mě by zajímalo, nebo je důležité vědět, co z toho získají běžní spotřebitelé. Pokud to srovnáme eh, s tím, o co, co, eh, co to může mít za rizika. Eh, je tady také eh, otázka dobrých eh, podmínek zvířat a já vím, že je výbor, který zamítl, pokud jde o etickou stránku, klonované maso protože tam bylo příliš mnoho znepokojení. Tak já doufám, že budeme sledovat i jiné věci, než pouze bezpečnost potravin. A nakonec vím také to, že veřejnost dělá rozdíl nebo rozdílně vnímá uh, Eh, geneticky modifikovaná zvířata jakožto potraviny a geneticky modifikovaná zvířata pro výzkum. A eh, já vím, že se také zkoumají geneticky eh, modifikovaná embrya, která jsou po několika týdnech eh, vlastně zničena. Eh, tam se provádí určité testy a zkoumají se na tom některé nemoci velmi závažné a to by, myslím, mělo být řešeno odděleně. Jestli tedy budeme klonovat zvířata pro lidskou spotřebu, třeba vepře, a tak dále. To všechno jsme už slyšeli, ale myslím si, že to je něco jiného a doufám, že EFSA zachytila, že veřejnost to vnímá rozdílně tyto dvě věci. Chtěla bych poděkovat komisi. Myslím si, že potřebujeme širší veřejnou diskuzi o těchto otázkách. Tady to není pouze technická záležitost několika eh, výborů. Eh, to, a myslím si, že buď v tomto eh, parlamentu, nebo i na tom příštím se to bude řešit. Nein. Děkuji Lindě McEwen a nyní kolegyně byla Ayuso, protože ona je kontaktní osobou pro EFSU, potom Anna Rozpach, Corinne Lepáš, Karl Schlitter a pak kolegyně Kiotar. Prosím, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla také srdečně poděkovat EFSE a komisi. Děkuji za to, že přišli mezi nás a hovořili o tomto tématu. Je to skutečně otázka velice ožehavá. Já to chápu. E, úkolem EFSI je, aby nám sdělila, zda tyto geneti- tato geneticky modifikovaná zvířata jsou vhodná pro lidskou spotřebu a zda dodržují veškeré bezpečnostní normy pro potraviny. Ale tady běží dvě debaty. Stejně tak tomu bylo o klonovaného masa. Přeje si to spotřebitel, nebo si to spotřebitel nepřeje. To je ale záležitost, kterou zde nevyřešíme, protože jde v podstatě o dvě zcela odlišné debaty. Nám tedy skutečně jde o toto. Zda tyto potroviny splňují veškeré bezpečnostní normy. Zda tedy veškeré geneticky modifikované potraviny tyto normy splňují. To je jedna věc. A pak si může zvolit spotřebitel, sám rozhodnout se a my i, rovněž my jakožto politici, můžeme potom rozhodnout, jak se k tomu postavíme. Stejně tak, jak jsme to učinili u klonovaných zvířat. Takže je to jasné. Jde jednak o zpětnou vysledovatelnost, zda tedy potravina má v sobě modifikovaný gen. To asi nebude až tak komplikovaná záležitost. Ale pokud si půjde o klonovaná zvířata, tak je to poněkud obtížnější. Ta jsou identická s tím eh, zvířatem, eh, podle kterého byly naklonovány. Já bych chtěla tedy od EFSI vědět toto takováto zvířata splňují ty bezpečnostní normy pro potraviny? Jsou tam nějaká nebezpeční či ne? To je pro mě zásadní věc. Vše ostatní, tomu se musíme také rovněž věnovat, ale to není záležitost EFSI. Eh, úkolem EFSI je skutečně pouze ta otázka bezpečnosti potraviny a také té identifikovatelnosti. Děkuji, děkuji a nyní má slovo Karl Schlitter. A on si zaslouží tento příspěvek, protože se s Anou Rozbach... Děkuji, já musím odejít dokonce ještě dřív eh, než Linda. Eh, já tady eh, nebudu fyzicky, až budete odpovídat na můj dotaz, na můj dotaz ale chtěl bych tu odpověď dostat. Jde o autorizaci, povolení. Je, tady, je tu tedy žádost o Eh, povolení od Stomilek ve, ve Španělsku. My jsme tady zažili v Kanadě povolení eh, pro eh, lososa. Možná, že do budoucna se to bude týkat ještě větších zvířat. Já bych se rád zeptal, jak to vypadá jak by to vypadalo tedy eh, s modifikací eh, zvířat? Byl, pokud by to bylo tedy tak, že by to zvíře mělo například více mléka, více masa, eh, k čemu by to jinak bylo? Nemyslím si, že bychom nějak zlepšili zdraví zvířat budeme, hm, proč ne, nemodifikujeme ta zvířata v tom smyslu, že by měla například více prostoru. Já tedy nechápu, jak E, má vypadat budoucnost Evropy. E, pokud jde o veřejné mínění, tak je to podle eurobarometru naprosto jasné. Lidé to nechtějí. Není to ani v zájmu lidí, ani v zájmu zvířat. Jediný e, možný zájem by na to mohly mít korporace, které to dělají. A jaké to má naopak nevýhody? Má to negativní dopad na životní prostředí, na životní podmínky zvířat. Kromě toho pokud eh, farmář chová eh, vlastní zvířata, tak z toho bude mít eh, pro, eh, prospěch, ale pokud bude muset geneticky modifikovaná zvířata kupovat, tak z toho prospěch mít nebude. To znamená, že já nechápu, jaký to má smysl. Několikrát v historii Evropská unie rozhodla z etických důvodů, že určité technologie používat nebude. Eh, některé země nechtějí používat atomické, atomové bomby, jiné země nechtějí eh, používat jiné technologie. Já si myslím, že to má jen málo výhod a náklady nebo dopady, negativní dopady na společnost přesahují. Já si myslím, myslím, že ty vaše pokyny by mohly říct ne, děkuji, my to v Evropě nechceme a pokud byste měl nějaké, nějaký velmi dobrý eh, příklad, kdy je to například důležité pro to, abychom vyprodukovali léčivo pro člověka, tak potom bych si to uměl představit, ale cokoliv, co by eh, bylo spjato s potravinami pro člověka, tak tady eh, nevidím důvod. Ale mám jednu otázku. Jak zajistíte, že dlouhodobé efekty eh, u jakékoliv žádosti, ať už se to bude týkat eh, savce eh, nebo jakéhokoliv zvířata, jak zajistíte, že se to všechno bude mm, vyvíjet takovým způsobem, aby to bylo bezpečné. Já vím, že jde o morální o etické otázky, že jde také o vztah mezi eh, zemědělci a velkými eh, korporacemi. Já bohužel musím odejít, ale rád bych si eh, tu vaši odpověď poslechl nebo přečetl později. Děkuji. Dobrá, dík moderní technice a přeji ti dobrý let jako další je na řadě Anna Rozbach, Korin Lepáš a Katika Jotard. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit dánsky. Karl Schlitter tady nadnesl několik teoretických otázek a já se chci zeptat na něco praktického. Jakým způsobem se mohu pojistit proti tomu, aby geneticky modifikované ryby předášely své geny divoce žijícím rybím druhům, například lososovi. Má EFSA nějaké údaje o tom, kolik ryb vlastně unikne z těch nádrží, kde jsou chovány a jak to tedy potom ovlivňuje mm, ty divoce žijící druhy ryb. A dobře víme, že k tomuto uniku dochází. A dále má EFSA nějaké údaje o tom, do jaké míry tedy ovlivňuje pěstovaný losos divokého lososa a například také jeho reprodukce a tak dále. A co se vlastně děje? Eh, vede to k tomu, že jeden druh je robustnější než ten druhý a kdo vlastně v této soutěži v přírodě potom vyhraje. V Severní Americe dochází k jistému vývoji, tam se dováží také mnoho lososa z Kanady, ale evropští spotřebitelé očekávají jasnou informaci o tom, zda produkty, které nakupují, jsou geneticky modifikované nebo ne. Jaké další geneticky modifikovaná zvířata můžeme očekávat v příštích letech v potravinovém řetězci? Korin Lepáš, prosím. Děkuji, pane předsedo, za tuto diskuzi. Děkuji eh, také eh, komisi a EFSE za to, že přišli mezi nás a jsem velice potěšená, nebo pardon, připojuji se k tomu, co tady bylo řečeno, především k tomu, co říkal kolega Šliter. Nejprve samozřejmě musíme vyhodnotit eh, riziko a potom ho samozřejmě musíme řídit. Musíme si položit otázku, k čemu všemu to slouží, protože upřímně, na co nám bude, když budeme mít geneticky modifikovaná zvířata? Eh, chceme snad eh, se více eh, přiblížit Eh, tomu směru, pokud jde o eh, lepší eh, podmínky zvířat, protože tam někde nejsou ty pravidla plně naplňována, nebo možná bychom se mohli jim naplnit, přiblížit více, nebo chceme mít více živočišné bílkoviny, protože tady, tady se hovoří o lososovi. Já střímně řečeno jistá, eh, jestli opravdu Evropané se něco takového přejí a nevím, jestli je to užitečné. Eh, to je první věc, ale podle mého názoru eh, převládá nad všemi ostatními argumenty. Samozřejmě, že by to mohlo být tedy, jestli ta odpověď byla taková, že nám to něco přinese, tak potom je další otázka, zda Eh, když bychom si udělali průzkum v Evropě, jestli naši občané si budou přát jíst maso sklonovaných zvířat. Já si myslím, že 90% obyvatel by řeklo, že nechtějí jíst takové maso. Eh, takže potom další otázka a ta je poměrně široká. Není to pouze otázka bezpečnosti, eh, sanitární nebo zdravotní bezpečnosti, eh, což je samozřejmě sama o sobě velmi důležitá otázka a zasloužila by se dlouhodobé studie, které samozřejmě nemáme. Je to ovšem také celá otázka biodiverzity, protože eh, sice se říká, že eh, chov lososů je bezpečný, že existují takové dobře zabezpečené parky, eh, ale jak někdo nemůže nevím, myslím si, že nutně musí docházet k určité kontaminaci, protože takový je život. A pak je tady samozřejmě také otázka dopadu Eh, pokud jde o hmyz a o eventuální kontaminaci hmyzu. Eh, protože eh, se to tady používá různým způsobem pro lidskou spotřebu i jinou, jiným, pro jiný účel. A může tady dojít k kontaminaci. Potom samozřejmě je tady otázka dobrých životních podmínek zvířat. Samozřejmě lososy Eh, mají samozřejmě pouze určité přirozené podmínky a eh, je to jaksi nepřirozené, jak tímto způsobem zasahovat do toho. Jsou tady etické otázky a je tady také otázka řízení rizika. Eh, a to připadá na nás, na politiky, abychom o těchto věcech hovořili a vyhodnotili je. A já nevím, co nám to může přinést. Eh, možná více nedůvěry spotřebitelů to přinese. Budou méně důvěrovat, důvěřovat potravinovému řetězci, budeme mít trochu více problémů, než máme v současnosti, i když si myslím, že už jich máme dost. A potom tedy by bylo velice užitečné, abychom argumenty zpřehlednili a abychom v podstatě to vyhodnotili a abychom se postavili proti těmto produktům, protože ty nám občanům nic nepřináší. Dank und Děkuji mnohokrát. A nyní Katy Kaliotat a potom paní Ajuzo. Děkuji. Asi nebude pro někoho překvapující, když řeknu, že nejsem pro genovou modifikaci a ne pouze z důvodů etických. Pojí se to s celou řadou ekologických otázek, otázkou, otázek, které se týkají zdraví zvířat, veřejného zdraví, dopadu na životní prostředí. A já souhlasím s ostatními kolegy a kolegyněmi, že pokud se zaměříme pouze na aspekt bezpečnosti potraviny, tak to vůbec nestačí. Uh, takže nyní nejdřív jsme měli tedy technologie pro genetickou modifikaci rostlin a nyní již téměř máme tedy hotové technologie pro genetickou modifikaci zvířat. Ale nemáme k tomu dost údajů a údaje, které máme, ukazují pouze to, že to vede k příliš velkému trpení u zvířat. A článek 13 Lisabonské smlouvy říká, že pokud vytváříme evropskou politiku, tak musíme zohlednit také blaho zvířat a veřejnost si toto čím dál tím větší míře přeje. Technologie genetické modifikace zvířat je přece v naprostém rozporu eh, s tímto ustanovením. A pak jsou zde otázky výhod takovýchto postupů a technologií. Jedna z velkých výhod v současné době je, jak se zdá, zvýšená rezistence zvířat vůči chorobám. Ale namísto toho, abychom se zamysleli nad tím, odkud ty choroby vůbec pocházejí, proč propukají například intenzivní chop zvířat, to je jedna z příčin, tak namísto toho se tedy snažíme celý problém vyřešit pomocí genové modifikace. A samozřejmě s tím souhlasím, lososové, lososy mohou uniknout, hrozí to biodiverzitu, kolegové o tom již hovořili. Mám ještě otázku, kterou chci položit EFSE a pak ještě jednu na komisi. Nejdříve otázka na EFSU. Za prvé, nejdříve děkuji mnohokrát, děkuji za pečlivě vypracovanou zprávu, kterou jste předložili. Mohli byste nám říci, jak vidíte dlouhodobé dopady na zdraví zvířat, lidí, také na životní prostředí a jak toto chcete zhodnotit a prošetřit. Jste schopni mít odpovědající výzkum, výzkumnou analýzu pro případ, že skutečně budou existovat geneticky modifikovaná zvířata, a ta rezistence vůči chorobám, jaké dopady to má na blaho zvířat. A komisi bych chtěla položit jinou otázku, a totiž do jaké míry jsou geneticky modifikovaná zvířata předmětem vyjednávání o transatlantickém partnerství této smlouvy, která se právě vyjednává. Jaké tam jsou dohody? A e, DG Sanko komise bude usilovat o, o bude tedy proti? Bu, bude tedy GD Sanko z tohoto pohledu se snažit tak trochu bránit eh, generálnímu ředitelství pro obchod? Děkuji. Děkuji a paní Ayuso. Děkuji, pane předsedo. Dneska je nás tu velmi málo a proto jsem si dovolila se přihlásit o slovo ještě jednou. Jde mi pouze o to, aby naše potraviny byly zdravé a abychom si sami mohli zvolit a rozhodnout, co budeme nakupovat. Pokud dojde k genetické modifikaci, tak eh, si zároveň musíme uvědomit, že každé křížení je vlastně genetická manipulace. A u mnoha takových případů ani nedochází k problémům. Pokud se ovšem geneticky změní embryo, tak je možné, nějaký zárodek, tak je možné, že e, třeba ten zárodek bude odolnější vůči nemocem a e, stejné tomu může být u hmyzu. To jsou ty Eh, druhy, které ohrožují rostliny. Já tím chci říci pouze to, že ne každá manipulace je od počátku špatná, že ji musíme a priori odsoudit. Nicméně si myslím, že potřebujeme velmi pečlivé a přísné studie. To je nezbytné. Potřebujeme studie, výzkumy, které budou koncipovány dlouhodobě a které zároveň zaručí, že ty potraviny eh, jsou skutečně zdravé. Ale nemyslím si, že je možno od počátku říci, že je všechno špatné. Tak to, eh, to šmahem odsoudit nemůžeme. Spotřebitelé Samozřejmě chtějí, aby potraviny, které si kupují, byly bezpečné, chtějí vědět, jestli něco z toho, co jedí, bylo geneticky modifikováno nebo ne. To znamená, že e, my samozřejmě nemůžeme e, spotřebitelům říkat, co mají dělat, e, co si mají kupovat, to si musí rozhodnout sami. Tolik tedy moje pozice. Rádi bychom to pouze přesně věděli, chtěli bychom, aby nás o to vědecká strana informovala. A nyní Pavel Poc, prosím. Za slovo, pane předsedo, jenom velmi stručně jedna otázka, kterou jsem chtěl položit už tady padla a e, ta směřovala právě k transatlantickému partnerství, protože není tak dlouho, co jsme dostali tady v tom výboru na stůl e, návrh na používání kyseliny mléčné ke e, sterilizaci věcí zvířecích, zvířecích mrtvol v průběhu přípravy potravy a také to bylo vynucené tak trochu transatlantickými vztahy, tak jestli tam je nějaký tlak, ta, k té otázce se připojuji. A potom tři otázky týkající se přímo tématu. Za prvé, já si jako biolog eh, kdysi před lety nedovedu představit, že by byla možná taková opatření, která by zabránila znečištění genofoldů volně žijících populací v případě, že prostě dochází ke skupinovému chovu nějakých geneticky modifikovaných organismů. To riziko tady prostě je a není žádná možnost, jak ho zredukovat na nulu. Za druhé, eh, podle mého je tady další velké riziko a to je v případě geneticky modifikovaných organismů s posílenou odolností proti patogenům, případě, že ten patogen je společný. Představme si, že budeme využívat nebo používat eh, zvířata v chovech, která budou, řekněme, mít zvýšenou odolnost proti mykoplazmě boví. Co by to asi přineslo našemu vlastnímu lidskému zdraví. To, to je prostě hrozná představa. A třetí eh, téma či otázka, chcete-li, je, zda pohlíží komise jinak na e, transgenní zvířata, to znamená organismy, kde jsou používány jiné geny než geny daného, e, daného biologického druhu a e, řekněme organismy, s, kde jsou pouze genetickou modifikací urychlovány běžné šlechtitelské postupy, to znamená, že jsou používány pouze geny a suprese genů nebo naopak posílení genů toho daného druhu. Takže to byly čtyři otázky, jak říkám, transatlantické partnerství, znečištění genofondů volně žijících populací, transport patogenů a transgenní organismy. Děkuji mnohokrát Pavlu Pocovi. Mohu říci, sdělit, že koordinátoři dnes poledne rozhodli, že ze strany Výboru pro životní prostředí budeme jmenovat dvě osoby z obou velkých frakcí, které budou se účastnit vyjednávání odpovědajícího výboru a pak nám zde na výboru budou podávat informace o tom, jak to probíhá, a to pravidelně. A pravidelně budou podávat informace ještě koordinátorů, takže budeme mít velice úzké propojení s těmi vyjednáváními a budeme mít přesné informace. Myslím si, že to je skutečně otázka se kterou má mnoho kolegů zde v parlamentu problém. Co to tedy vlastně bude znamenat pro evropskou legislativu, pro evropské standardy, to, co se tedy vyjedná v rámci té dohody o volném obchodu s USA. Proto tam tedy budeme mít dva zástupce z výboru Envy, kteří toto budou sledovat. Děkuji. Kdo chce odpovědět nejdříve, prosím, pan Poli. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, tak eh, začnu odpovídat v první části a potom kolegyně odpoví na otázky, které byly adresovány EFSE. Své odpovědi bych rozstřídil do pěti bodů, pokud dovolíte. První se týká eh, předpokládaných přínosů. Eh, losos, tak jak byl eh, prezentován v USA, a vy jste jistě pochopili, že není chovaný v USA, protože chovy nebo embrya Eh, lososa se reprodukují v Kanadě a dospělá, dospělí jedinci v Panamě. Takže tento losos byl geneticky modifikován, aby eh, přírůstky byly eh, dvounásobnou rychlostí. A komise tedy nechce říci, jestli cena za tohoto lososa bude dvakrát nižší. Nevíme to, protože zatím ještě není na trhu, ale roste eh, dvojnásobnou rychlostí se stejnou potravou. To znamená, že tady je finanční zájem firem, eh, které budou eh, tohoto lososa eventuálně chovat, ale eh, zatím ještě k tomu nemáme žádné další informace. Pokud jde o další zvířata, tak ano, je pravda, máme tady jakousi tu odstomilku ve Španělsku, kde byl zřízen výzkumný program. Je to moucha, která je patogenem nebo škodlivá pro olivy, škodí olivám a je, je určitý určitý počet hmyzu, druhů hmyzu, eh, se kterými se provádí eh, modifikace, aby byly sterilní tím, že se vlastně jaksi eh, ošetřují kobaltem, potom jsou propouštěni do volné přírody, najdou si tito sam, samci, si najdou mouchu samici a, a oplodní ji, ovšem takováto muška potom není plodná nebo vajíčka nejsou oplodněna, takže vlastně se tento hmyz nešíří. To jsou programy, které už existují mnoho eh, let a používaly se tam radioaktivní látky. A nyní je tady eh, možnost geneticky modifikovat samečka, aby byl sterilní a aby samička tím pádem, eh, pokud bude tímto samcem oplodněna, tak vlastně nebude oplodněna a vajíčka nebudou eh, schopny eh, se vyvinout. Ne, nevzejdou z nich larvy a eh, celý ten proces se vlastně přeruší. Uh, tím pádem se zabrání používání pesticidů, takže to je eh, v podstatě eh, pozitivní, ale zatím to ještě eh, není dovedeno do konce. Španělsko tady bude muset provést testy ve velkém rozsahu Eh, v praxi, aby se zjistilo, jestli tato technologie je opravdu přínosná a jestli nejsou nějaké negativní dopady na další druhy hmyzu, eh, mouchy nebo mušky tedy a tak dále. Existují také bakterie, které jsou geneticky modifikovány a které eh, produkují léky anebo chemické látky, které se používají jako léčiva. A o tom se vlastně nepolemizuje, protože se takto produkují léky, které jsou užitečné, pomáhají lidem a je možné získat tímto způsobem třeba i inzulín a další hormony. Je lepší získat to z bakterií, než aby se to získávalo se zvířat, protože tam mohou být kontaminována, takže tam se žádné polemiky nevedou. Také víme, že se vede výzkum pokud jde o eh, prasata, aby byly rezistentní vůči některým eh, chorobám, eh, jako je například mor prasat a nebo ptačí chřipka, nebo zkrátka nějaké typy chřipky, a prasačí chřipka. A dokonce i divoká prasata, ty potom mohou být napadena takovými chorobami, i když nejsou chovány v takových podmínkách jako vepři na výkrm. Další eh, záležitost je otázka etická. Ve směrnici z roku 2001 a v nařízení z roku 2009 existují určité úvahy, které můžeme použít jako odpověď na etické otázky. Ovšem, etika to je něco, co eh, lze poměrně snadno manipulovat a pokud jde o program Pegasus, tak nevylučujeme, že vyžádáme že si vyžádáme stanovisko od Evropské etické skupiny, která už vydala stanovisko v roce 96 o běžných eh, technologiích genetické modifikace rostlin a Ovšem v tomto případě jde o zvířata, tedy o toho zmíněného lososa, určeného k lidské spotřebě, takže není vyloučeno, že požádáme o stanovisko e, etický výbor. Třetí e, záležitost, e, třetí bod je riziko, riziko hrozba pro zdraví. EFSA je tady příslušná, potom také Eh, riziko pro životní prostředí, to také řeší EFSA, je tady riziko pro biodiverzitu a tak dále. Ovšem to vše, pokud jde o zvířata, tak to závisí na tom, kde jsou tato zvířata chována, jakým způsobem eh, je zabezpečen jejich únik. A pokud jde o lososa na Panamě, tak eh, tam bylo řečeno, že tento losos nesmí být chován ve volném moři, ale eh, vlastně v jakýchsi nádržích eh, na souši, aby nemohl uniknout, protože pokud by se choval tento losos eh, například v jakýchsi klecích ve volném moři, tak je možné, že by unikl do volného moře a potom by mohlo dojít ke kontaminaci volně žijícího lososa. Aby se zabránilo tomuto riziku, tak eh, USA rozhodlo, že budou tito lososy chovány, chováni na souši eh, v nádržích, kde eh, samozřejmě to vše bude filtrováno a příslušně ošetřeno tak, aby se zabránilo úniku tohoto lososa. Samozřejmě je tady problém dobrých životních podmínek zvířat, to je důležitá otázka. Losos, který se chová, konvenčním způsobem, a nebo který je tedy geneticky modifikovaný, eh, tam eh, se musí dodržovat určitá pravidla, aby byly dodrženy dobré podmínky zvířat. A pokud tento chovaný losos, nebo pokud by tento chov byl možný v evropské úrovni, eh, tak by tyto věci musely být eh, zaručeny. Potom eh, tady máme za čtvrté volbu spotřebitele. Samozřejmě politická volba tady musí předcházet, Eh, a komise není ani pro, ani proti geneticky modifikovaným zvířatům. Eh, komise zkrátka aplikuje nařízení Rady a parlamentu. Ovšem je to eh, politická volba, jestli něco takového má být zakázáno. Pokud by instituce rozhodly zakázat zcela geneticky modifikovaná zvířata, tak pak samozřejmě komise bude muset toto rozhodnutí aplikovat. Ovšem v tuto chvíli to vše spadá pod eh, nařízení a směrnici, kde princip geneticky modifikovaného zvířete není zakázán, i když samozřejmě je tady povinnost takové produkty označovat, aby byl spotřebitel informován. A všechny produkty z modifikovaného lososa by musely být označovány. Nejenom maso eh, ale také třeba olej anebo eh, rybí moučka jako krmivo pro zvířata. To vše by bylo eh, podrobeno povinnosti označovat označování tak, aby spotřebitel mohl eh, se rozhodovat se znalostí věci. Dále, vztahy s USA v rámci vyjednávání eh, dohody eh, TTIP eh, na začátku eh, vyjednávání před několika měsíci tady bylo jednoznačné stanovisko pana Barosy. Není otázkou, nebo vůbec nepřipadá v úvahu, že by se na komunitární úrovni diskutovalo o ochraně, eh, pokud jde o geneticky modifikovaná zvířata. Samozřejmě, že se tady vyměňujeme informace, vědecké informace k tomu, jak EFSA eh, tyto věci hodnotí, co schvalujeme, co neschvalujeme a tak dále, ale rozhodně nepřipadá v úvahu, aby se vyjednávalo o změně našeho eh, nařízení a směrnice společenství v rámci TTIP. To je věc, která je tabu v rámci TTIP. Ačkoliv eh, samozřejmě se diskutuje o různých věcech, Například USA eh, se ptá, proč potřebujete pět až deset let na schválení geneticky modifikovaných organismů, zatímco u nás to trvá méně než jeden rok. O tom se diskutuje, ale vedle toho samozřejmě jim vysvětlujeme všechny postupy v rámci EFSA, politické problémy a tak dále, ale vedle této informace, kterou jim poskytneme, nepřipadá v úvahu, aby jsme s nimi hovořili o změně našich legislativních textů. To je tedy má odpověď a pokud dovolíte, tak kolegyně z EFSI vám odpoví na další otázky. Děkuji, pane Pole, a slovo předávám dál agentuře EFSA, respektive její zástupkyni paní Bergman. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vyjasnil, že určitě uh, chceme především to, abychom zaručili eh, eh, jistotu a bezpečnost spotřebitelů. Jeden dokument, který jsme vydali, se touto otázkou konkrétně zabývá. Dva dokumenty jsou pokyny, to znamená, že my pokládáme otázky, máme seznam otázek a eh, formulujeme určité pokyny, jak generovat data eh, pro eh, žadatele, tak aby mohl složit eh, datový balíček. My tedy ne, zatím neodpovídáme na ty otázky, protože nejprve musíme dostat datové balíčky, tak abychom toho byli schopni. Vy jste položili něk- několik otázek, který, které byste v podstatě měli položit eh, těm žadatelům. Například jsem si poznamenala, že jste se ptali na to, co se stane, když ta geneticky modifikovaná ryba unikne, co se stane eh, přírodě, jaké dopady to bude mít na volně žijící druhy. To je přesně ta otázka, kterou musíte položit žadateli. Kromě toho jsem eh, si poznamenala otázku, která zněla, co se stane lidem, pokud budou mít kontakt s geneticky modifikovanými hmyz, eh, eh geneticky modifikovaným hmyzem. Přesně to musí říct eh, žadatel, anebo dopad na rezistenci eh, zvířat. Opět to musí eh, řešit ten žadatel. Já vám na to neposkytnu odpověď, ale EFSA eh, požaduje data, tak aby viděla, jaká by byla odpověď na tyto otázky, pokud skutečně takové eh, zvíře by bylo uvedeno na trh. Eh, tomto smyslu se domnívám, že jsme byli velmi obezřitní a pečliví. Měli jsme pět pracovních skupin, tak abychom byli schopni zjistit, jaké jsou relevantní otázky. Samozřejmě, že platí zásada individuálního přístupu. To je velmi důležité, protože v závislosti na tom, jaké zvíře se jedná, jaká je jeho genetická modifikace, eh, se budete muset soustředit na různé typy otázek. A dovolte mi, abych eh, nyní eh, předala slovo kolegyni Silvi Mesta, která zodpovídala za dokument týkající se dopadu na životního prostředí. Tady jsme řešili tři skupiny zvířat, různé typy, genetické modifikace. Možná, že bude nejlepší, když se k tomu vyjádří Silvi. Takže prosím, máte slovo. Yeah, thank you. Uh, ano, děkuji. Já to trochu doplním, tak aby ten obrázek, který tu načrtla Elizabeta, byla, byl úplný, pokud jde o ty pokyny, které jsme eh, nedávno v FC zveřejnili a zároveň bych to ráda propojila s dvěmi konkrétními body. S dvěma konkrétními body. Za prvé musíme eh, ohodnotit dlouhodobý efekt, a eh, potom ten eventuální únik zvířat. Eh, to tedy řešíme v našich pokynech. Dlouhodobý efekt je jasný. My musíme eh, stavět na tom, co víme. Pokud jde o analýzu bezpečnosti, to tedy znamená, že my poskytujeme eh, žadatelům informace, radíme jim to, aby tedy vzali v úvahu všechny informace, které jsou v dotyčné době dostupné, včetně vědeckých dokumentů, včetně výsledků experimentů. To, a to tedy Eh, znamená, že eh, eh, řešíme pokusy na zvířatech, které žijí ve stejných podmínkách, ale mají genetickou modifikaci. To znamená, že se snažíme řešit dlouhodobé genetické změnit. A já bych tedy řekla, že evropská legislativa vyžaduje monitoring po uvedení na trh. To je eh, tady známé téma, řečili jsme to i v oblasti rostlin a myslím si, že podobné by to bylo i v případě zvířat. A druhá věc, eh, možný únik eh, geneticky modifikovaných zvířat a případný dopad této skutečnosti. Samozřejmě, že i to je záležitost, kterou musíme brát v potaz nová charakteristika nového, nového genu by byla zachycena volně žijící populací. E, nemohli bychom to dále hodnotit, řešit, monitorovat. To znamená, že navrhujeme společnostem, aby nám poskytly údaje, e, které by hovořily o možném změně chování toho zvířate e, ve skupině. A to je v podstatě všechno, co jsem chtěla říci. Ráda bych na závěr řekla pouze to, že během analýzy nebo hodnocení rizika, po té, co jsme eh, popsali jednotlivá rizika, tak by tu bylo ještě jedno řešení, tedy jedna etapa a sice navrhnout různé způsoby, jak to riziko zmírňovat nebo jak mu čelit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to bylo velmi smysluplné, že jsme si vyhradili dost čas na to, toto téma skutečně prodiskutovat. Je ovšem škoda, že ve čtvrtek odpoledne mnozí z nás již jsou zpět ve svých volebních okrscích, protože tam mají závazky a povinnosti, že nás zde tolik tak málo, ale to vše se tedy zůstává to tady na internetu pro celý svět, takže já tady Děkuji Evropské komisi, děkuji EFSE a děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří se zapojili do dnešní debaty. Tím jsme dospěli ke konci pořadu jednání a příští, na příště se setkáme společně s výborem ITRE a budeme projednávat cíle 2030 eh, a bude toho 2. prosince od 15 hodin do 18.30 a příští schůzi našeho výboru budeme mít 16. a 17. prosince zde v Bruselu, tedy přímo před Vánocemi. Děkuji vám všem a přeji vám krásný zbytek večera. Naschledanou.